Končím hlasování. 13.13 13, tady zamítnuto. 259, Gressle Stes, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Já myslím, že to bylo stejný, stejný výsledek, že tady byl, ale ověříme to. 259 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 12 pro, 14 proti, tedy zamítnuto. 260. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 12 pro, 13 proti, zamítnuto. 261, opět elektronicky. 261. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 13, 13, tedy zamítnuto. 262. Opět elektronicky, protože je to skutečně velice těsné, takže 262 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 12 pro, 14 proti, zamítnuto. 263, to bylo staženo, takže 264, kdo je pro? Ne, dobře, uděláme to elektronicky. Končím hlasování. 13, 13. Takže zamítnuto 265 opět elektronicky. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, takže zamítnuto 266. Opět elektronicky. Končím hlasování. 23 pro, 4 proti, takže to je přijato. 267 bylo staženo, takže 268 paní Gresle, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. 269 Bradburn Čarnecký. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme elektronicky. 269. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, takže zamítnuto. 270. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo schváleno. 271. Markus Pieper. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. 271. Pípr. Prosím, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 11 proti, takže přijato. 272 pípr. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 Panajotova. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 274 pan Ernhauser. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 Pípr. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 276. Já. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 277. Ody. Kdo je pro? Proti? To si ověříme. Číslo 277. Končím hlasování. 11 pro, 14 proti, takže to. 278, pan Bradburn. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Já myslím, že to bylo schváleno. Pokud tady nikdo neprotestuje, hm, zdá se, že ne. Takže 279 ody, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 280. Jens Geier, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 281 Bradburn pro? Proti? Zdrželi se? To bylo také těsné, takže to ověříme elektronicky. 281. Končím hlasování. 14 pro, 13 proti, takže přijato. 282, paní Gresle. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To bylo také velice těsné. Takže ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 13 proti, takže přijato. 283, Pípr, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? To bylo také těsné, takže ověříme prosím elektronicky. Končím hlasování. 14 pro, 13 proti. Takže přijato. 284 Jotová pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 285 Pípr pro. Proti. Kdo se zdržel? Ověříme to. Myslím, že už jsme stále unavenější. Končím hlasování. 19 pro, 7 proti. Takže teď 286, opět pan Píper, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme k hlasování o celé zprávě, takže elektronicky prosím hlasujeme. Končím hlasování. 25 pro, jeden hlas proti, takže blahopřejeme panu zpravodaji. Všechno bylo tedy přijato. Eventjes orde brengen. Teď se tady uklidíme. The stemming over the special rapport. Budeme teď hlasovat o zvláštních zprávách účetního dvora. Nejdřív dám uh, slovo uh, zpravodaj, ne? Paní Gresla ale požádala o slovo. Já jsem akorát eh, chtěla eh, vysvětlit množství pozměňovacích návrhů, protože v doporučení, která jsme odhlasovali, eh, chybí některé, které předložil zpravodaj a ty já jsem nenašel. Takže já jsem ehm, tam podala to, co původně zpravodaj doporučoval. Rapporteur, kunnen we hier eh, een aantal amendementen samen... Eh, pane zpravodaj, můžeme vzít tady ten, uh, tyhle uh, návrhy dohromady? Pokud budete všichni pro mé návrhy, tak uh, mé, pro mé doporučení, tak ano. Dívám se i na ostatní frakce, můžeme to vzít unblock? 1 až 18. Takže souhlasíte? Jedna až 25 dokonce. Takže 1 až 25 unblock. Janem? 1 eh, až 12. Dobře, tak 1 až 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom 13. Paní Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je těsně. Pozměňovací návrh 13, paní Gresle. Ich schlage Stemming. Končím hlasování. 13, 14 proti, 14 schváleno a můžeme to vzít jako blok, takže 14 až 25 můžeme vzít najednou, ne? liberálové mají eh, stížnosti, takže 14. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to opět eh, těsný výsledek, takže ověříme. Ještě. Končím hlasování. 15 u 10.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 Končím hlasování. 15 ku 9. Takže přijato. 17. Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Ano. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, je proti? Kdo se držel Přijato. 28. Marnesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29 Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to uvěříme. Čím hlasování? 15 pro, 10 proti. Přijalo.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 Přijato. 34. Kdo je pro? No, ověříme, ověříme, ověřujeme 33. Končím hlasování. 13 eh, pro 12 proč je tak předseda to vyřešil dobře tentokrát. 34, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP uh, eh, už je unavená. Takže to musíme uh, oběřit a poprosím EPP, eh, e aby nám lépe viditelně zvedla ruku. Takže nejdříve 34 elektronicky. Končím hlasování. 13 pro, uh, 12 proti. 35. Ingeborg Gressle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Ingeborg Gressle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 36. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 47. Já sám. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 48. Stavrakakis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. 15 pro, 10 proti. Čili přijato 49 Papadopoulou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50 Papadopoulou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51 Papadopoulou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 53. Papadopoulou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že to bylo schváleno. 53. Papadopoulou. Končím hlasování. 52 a pro. Tedy 25 pro a jeden proti. Tak tady jsou odpůrci uh, už unavení. Opravdu musíte se hlásit víc. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uh, zamítnuto. 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 56, Centergaard, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kde jsem skončil? Takže 57, Papadopoulou. kde je pro? kde je proti? A kdo se, se zdržel? Zamítnuto. 58, Gressle. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? A schváleno. 59, Kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60, staženo. 61 ody pro. Proti Eh, kdo se zdržel? Přijato. Můžeme eh, hlasovat o eh, pozměňovacích návrzích 62 až 68 od paní Kresa jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A potom pozměňovací návrhy pana Odeho. Ověříme. Takže 62 a 68 ověříme. Ověřuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 k 12. Ale dobře, jsme to uvěřili. 69, 70 71. Můžeme to vzít najednou? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat eh, o závěrečném znění elektronickém. Končím hlasování. 18 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Gratuluji a zpravodaj. A co nás čeká nyní? We hebben dat goed gedaan. We hebben 12, we zijn 12. Zatím se nám docela daří. Eh, máme 12 minut náskok oproti harmonogramu. Takže to není eh, taková vzdálenost jako Milan Sanremo. A teď se dostáváme k udělení absolutoria eh, Evropskému rozpočtovému fondu. Je to zpráva pana Sindergarda. Chce nám pan zpravodaj něco říci? Ne? Takže eh, se podívejme na hlasovací seznam. Já se vezmu svůj vlastní. EDF. Já navrhuji, vzhledem tomu, že jsme uh, přijali ten uh, navrh ehm, mm, jednání abyste neměli nic proti, takže bych byl eh, proto, abychom hlasovali podle toho, jak jsme to původně schválili. Čili teď se dostáváme k návrhu uh, udělení absolutoria. Eh, v pozměnací na číslo dvě konstavci jedna, pana Sendergarda. To znamená udělit ehm, mm, absolutorium. Kdo je eh, pro pozměňovací návrh číslo 2? Kdo je proti? Takže schváleno. To znamená, a, eh, trojka od pánu Eppinka a Bradborna a eh, padá. Dostáváme se k jedničce od Makovej a Kresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme tedy hlasovat o, a, textu elektronicky. Končím hlasování. Přijeto 23 k 2. Dostáváme se k té části, která se týká uh, účetní uzávěrky. čili pětka a šestka, eh, o těch se hlasovat nebude, čili čtyřka. Kdo je pro? kde proti? Přijato. A ty budeme elektronicky hlasovat o této části uh, zprávy. Končím hlasování. 24 ku 2. Přijato. Teď se dostáváme k návrhu usnesení. 9.1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ole Schmidt 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 20. Ingeborg Gressley. Kdo je pro? 20. Odznovu Gressley. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 21 eh, Gresle. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato to 95, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 22. Ve dvou částech od Zuzany Przobohaté. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. První část pozměňovacího návrhu 22. Končím hlasování. 7 pro, 19 proti, takže zamítnuto. To znamená, že ta druhá část padá. Ne. Ne, takže budeme o ní hlasovat. Druhá část 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Ingeborg Kresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Kolegyně Brzo Bohatá. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 26 brzo bohatá. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvacet čtyři, nebo kosaci 24, ta bude mít uh, oddělené hlasování o tomto uh, odstavci, kdo je proň, kdo je proti. Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo uh, schváleno, ale uvěříme. Odstavec 24. Eh, končím hlasování. 17 pro, 10 proti. to. Odstavec 25, pozměňovací návrh 28 Ole Schmidt ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, to druhá část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 27. Ingeborg Gressle. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 30. Ole Schmidt. Eh, podle ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 31. Ole Schmidt. Opět máme žádost o rozdělené hlasování, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato, a druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, zamítnuto. 32. Autor ústně upravil, kdo je pro, kdo je proti, a eh, přijato. 33. Kolegyně Bezobohatá, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, já myslím, že to bylo zamítnuto. Nikdo neprotestuje? Dobře. Tak ověříme 33. Končím hlasování. 12 pro, 15 eh, proti. Bylo zamítnuto. Takže to byla 33. 34. Kolegyně Berzo Bohaté. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 36. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato a teď končí Ole Šmitové. A teď poslanecí návrh 39 paní Brzobohaté. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 40. Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 9.2. Kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato 41 Ole Schmidt. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 32 Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 43 Makovej Gresly. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 44 Michal Toyer. Toyer. Michal Toyer podle ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 45. Eh, Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 46. Kdo je pro? Ověřujeme 45. Eh, Ole Schmidta. Elektronicky. Končím hlasování. 19 k 8 přijato. 46. Makovej kresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Makovej kresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Ole Schmidt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ústní pozměňovací návrh. Ne, ověříme 48, tak ověřujeme 48 na, na, na žádost paní Kresle. Končím hlasování. 10 pro, 16 proti. Takže zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh D. Sindborgar. Musíme o tom hlasovat? Dobrá, takže hlasujeme o ústní pozměňovacím návrhu pana Sendegarda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 49. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50. Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Sendergaard, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 53 Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověřit? Dobrá, ověříme. 53. Končím hlasování. 23 eh, proti, 4 pro. Takže zamítnu to. 54. Tohle to by určitě vyvolalo všeobecné veselí v plenárním eh, sále. Naštěstí máme tady menší sál, takže tady se nikdo nesměje. 54. Kdo je pro? A, pardon. Někdo uh, chtěl něco říci k tomuto. Ne, tak to, byla, eh, to byl omyl, takže eh, Ole Schmidt 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 55, Ole Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 56, Ole Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 58, Makovej, Gresle, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 59. Ole Schmidt, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel? A přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel A přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 7. Ole Schmidt, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 8. Makovej Kresle, kdo je pro? Kdo se držel? Přijato. 9. Olšmit, Kdo je pro? Kdo se držel? Přijato. 10. Olšmit, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. Olšmit, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kde jsme to byli? 12. Olšmit, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 14 Ole Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 15 Ole Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 16 Makovej Gressle, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Makovej uh, Gressle, kdo je pro, kdo se zdržel přijato. 18 Ach, mm, Makovej Gressle, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Takže teď závěrečné hlasování. dalším hlasováním. 24 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji panu zpravodaji a všem ostatním, kdo na tom spolupracovali. A teď se dostáváme k udělení absolutoria pro parlament. Kwijting parlement. Rapporteur is Eva Orti. Takže absolutorium parlamentu, Eva Orti, zpravodajka. Chcete, paní zpravodajko, slovo? Jenom jsem chtěla upřesnit, že v hlasovacím seznamu je chyba v bodě 44, pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh paní Gresle. Tam je mínus a správně by tam mělo být plus. Děkuji. Dobrá. Takže pozměňovací návrh 44, ano, tam má být plus a nikoli minus. Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1. Zpravodajky. A pana Ivana, ty jsou stejné, kde je pro, Jedna a tři, kde pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, eh, Epping Černický Českošková ten odpadá, takže budeme hlasovat elektronicky o této první části absolutoria parlamentu. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 25 pro, 1 proti, takže tato část byla schválena. A nyní přistoupíme k usnesení. Eh, Stavec 1, pozměňovací návrh 5. Je to tak? Ano. Takže pozměňovací návrh 5. Gerbrandy de Jong. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky eh, hlasováním, tedy pozměňovací návrh 5. Musím najít svůj hlasovací seznam. Collega's, als u eventjes toestaat, want zonder stemlijst. Chviličku, omlouvám se, jenom co najdu svůj hlasovací seznam.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 Dus we gaan naar uh, amendement, sorry voor het oponthoud. Uh, amendement 5. Dobrá, takže to byl pozměňovací návrh 5. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti, návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh odpadá. A dostáváme se k návrhu 4, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 7, Epping, Černický a další, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 a 9 jsou totožné. Budeme ale odpadají, protože desítka prošla. Jedenáct, kde je pro, proti, drželi se. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11 Krise Davise. Končím hlasování. 9 pro, 17 proti, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 12 odpadá. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 16, můj vlastní, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 18. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, návrh byl zamítnut. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že toto bylo přijato, ale zkontrolujeme si elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 19. Končím hlasování. 15 pro, 12 proti, návrh byl přijat. Návrh 20 paní Gresle. Měla jste ústní pozměňovací návrh? Ano, je to pozměňovací, ústní pozměňovací návrh ústního pozměňovacího návrhu. Ano, na konci European Council and the Member States by mělo být. Děkujeme právní službě. Dobrá, takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu k ústnímu pozměňovacímu návrhu, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 21, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23, mm, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, taky Ehrenhauser, kde pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo schváleno. Nikdo neprotestuje, dobrá, takže schváleno. Pozměňovací návrh 25, Erenhauser, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto, 26, kde je pro, proti, zdrželi se, to myslím bylo schváleno, 27, pro. Zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 26. 26 hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 16 pro, návrh byl přijat. 27, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pardon, přijato 29, kde je pro, proti, Drželi se, schváleno. Návrh 30, De Jong Sendergaard s ústním pozměňovacím návrhem paní Gresle, kde je pro, proti, Drželi se, schváleno. 31, kde je pro, proti, Drželi se, schváleno. 32, kde je pro, proti, zdrželi se zamít. Myslím, že to je přijato. Možná si to zkontrolujeme elektronicky. Eh, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 32. 12 Končím hlasování. 12 pro, 15 proti. Návrh byl zamítnut. Návrh 33, Martin Ehrenhauser, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto 34 pro, proti, drželi se zamítnuto 35 pro, proti, drželi se zamítnuto 36 pro, proti, drželi se zamítnuto 38 bude pro, proti, drželi se zamítnuto 37 vlastní, kdo je pro, proti, drželi se schváleno 39, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40, pro, proti, zdrželi se schváleno 41, pro, proti, zdrželi se je to těsné, takže si zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 41 elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti. Návrh byl přijat. My musíme hlasovat teď o odstavci 24 v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 44. S, s ústním pozměňovacím návrhem paní Gresle. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46, paní Matě a Gressler, kde je na dvě části, kde je pro první část proti, drželi se schváleno, kde je pro druhou část proti, zdrželi se zamítnuto. 47, kde pro, proti, zdrželi se, to bylo, myslím, zamítnuto. 48, kde pro, proti, zdrželi se, to bylo, myslím, přijato. Raději si zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 48 elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 51. To je pokryto pozměňovacím návrhem 50, ale 50 byla zamítnuta, takže hlasujeme, kdo je pro pozměňovací návrh 51, proti, drželi se zamítnuto 52, pro, proti, drželi se zamítnuto 53, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 54 pro, proti, drželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 55. Končím hlasování. 15 pro, 10 proti, návrh byl přijat. Návrh 56, Ehrenhauser, budeme hlasovat ve dvou částech na žádost EPP, kde je pro první část, proti, drželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, drželi se, je to těsné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 57. Končím hlasování. 14 pro, 11 proti. Další odpadá. A dostáváme se k návrhu 59, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A potom body 62 a 64 odpadají. A máme tu 65, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 66 da, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se. Je to těsné, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 68 Ingeborg Kresle elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti, návrh byl přijat 69, stejná předkladatelka, kde je pro, proti, zdržel se, opravdu to nejde takto zjistit, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 69. Předpokládám, že to budou asi stejné počty hlasů, zase 15 k 11. Končím hlasování, ano, přesně tak. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 75, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 76, kde je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději si to kontrolujeme elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 76 předkladatelů Sondergaard a De Jong. Končím hlasování. 20 ku 6 návrh byl přijat. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, drželi se. Nemohu, nemohu to posoudit. Je, takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 83. Já ty vaše ruce špatně vidím. Teď je to zřejmě jasné, ale opravdu já jsem neviděl, kdo hlasuje. 23 pro, 4 proti. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 87 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se schváleno 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 91 pro, proti, zdrželi se schváleno 92 pro, proti, zdrželi se schváleno 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se schváleno 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, zkontrolujeme elektronicky hlasování o pozměňovacím návrhu 98. Končím hlasování. 3 pro, 23 proti, návrh byl e, zamítnut. To byl dobrý pokus, pane Černecký. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 103, pro, proti, zdrželi se, schváleno 104, pro, proti, zdrželi se, schváleno 105, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106, pro, proti, zdrželi se schváleno, 107 pro, proti, zdrželi se schváleno, 108 Ehrenhauser pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A závěrečné hlasování elektronicky. Sluitstemming. Končím hlasování. 24 pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme paní zpravodajce. Meneer Gerbrandy. Ja, dank u. Pan Gerbrandy. Eh, pane předsedo, eh, přijali jsme pozměňovací návrh 5 a tím se pokoušíme eh, vyhnout se zvláštní debatě ohledně absolutoria eh, v Evropského parlamentu eh, na eh, dubnovém plenárním zasedání. A vím, že konference předsedů minulý měsíc rozhodla, že nic takového se dělat nebude. Abychom se vyhli situaci, kdy na plenárním zasedání v dubnu Ehm, budeme eh, chtít jako plenární eh, debatu, ale eh, nakonec nebudeme pro. Takže, pane předsedo, otázkou je, jestli bychom neměli zaslat dopis konferenci předsedů, abychom znovu zdůraznili tento pokus a také abychom zdůraznili výsledek hlasování na našem výboru. Dobrá, tak vaše uh, žádost je zřejmá. Jens Geier. Já si myslím, že tohle nepotřebujeme. Protože v příslušném pořadu jednání plenárního zasedání je zvláštní debata. Počítá se s ní, já mám očividně jiné debat, eh, informace než ty. Takže na aktuálním pořadu jednání eh, se spolu s pravodajkou Otis je e, zvláštní hlasování pro parlament, se s tím počítá, a společná debata s, e, o, s ostatními absolutory. Takže sekretariát mě informuje, že to, co říká pan Gajer, je pravda. Eh, stačí vám to takhle, pane Garbrande? No to je přesně o to, o čem jsem hovořil. To je tady každý rok. Máme tady společnou debatu. Pozměňovací návrh číslo 5 volá po eh, zvláštní eh, debatě s předsedou parlamentu, takže musí předsedat pan Schulz. A předseda parlamentu veřejno, veřejně se bude zodpovídat za rozpočet své vlastní sněmovny. Čili ne společnou debatu, ale zvláštní debatu. O to tam v té věci vlastně šlo. A pokud já vím, tak teď to eh, není takhle na pořadu jednání plánovaném. Dobrá. Paní Ayala Sender bych chtěla reagovat. Pokud toto je tedy závěr, ke kterému dojdeme, tak já bych chtěla. Tady oni ty informace si trošku odporují, jak se mi zdá, ale pokud je o ostatní instituce, jako to děláme u komise, tak tam říkáme, že by to měl být tady Barroso a ne Šemeta a tady bychom toho měli udělat stejně. To znamená, v jinými slovy, nikdo by neměl jaksi zastupovat toho nejvyššího představitele. Tak to bychom měli asi fungovat. Um, behalve de heer... Eh, tak kromě pana eh, Gerbrandyho, vy uh, jste to mm, o to žádal, takže dostáváte slovo. Tak já tady mám poslední verzi návrhu pořadu jednání a ta byla změněna. A tady je to opravdu zvláštní debata. Takže teď má Jens Geier pravdu, je to tam jako zvláštní bod. Takže se omlouvám za to nedorozumění. Pan Rody. Na rozdíl od toho, co říkal kolega, já si myslím, že pokud předseda parlamentu má diskutovat, tak by neměl zase předsedat. No ale to máme místo předsedy, jo. Pan Herbrandy položil otázku a myslím si, že, že teď tedy mu bylo dostatečně odpovězeno. A já to tedy tu věc považuji za vyřízenou. Můžeme teď hlasovat o, o tedy té poslední zprávě dnešního dne. Takže bod číslo 7. Zpráva pana Kalfina. Pane Kalfine, chcete slovo? Já tady ani pana Kalfina nevidím. A tamhle je. Samozřejmě. Chcete si ještě vzít slovo? Prosím. Just, uh, uh just very... Jenom velice stručně, pane předsedo. My tady vlastně eh, budeme hlasovat o dvou různých dokumentech, které se týkají SVČ, je to vlastně v rámci dvou různých postupů, tak to jsem jenom chtěla říct. Teď vlastně nehlasujeme o eh, absolutoriu, ale o přeskumu který probíhá. Eh, Příslušným výborem je AFET, toto je naše stanovisko k tomu přeskumu a já musím říct, že celá řada těch diskusí probíhala tedy k eh, oběma těm dokumentům, jak pro absolutorium, tak ohledně toho přeskumu. Hovořilo se o tom, jaký je náš názor na to, co by se mělo stát v budoucnu. Paní Gresla předložila několik pozměňovacích návrhů a já bych chtěl jenom říci, ono je to tady uvedeno na seznamu hlasovacím, ale já bych chtěl podpořit jedničku, trojku, čtyřku a pětku od paní Gresle. Myslím si, že tam by eh, nebyl by velký problém eh, tam dodat nějaké trošku neúplně podstatné pozměňovací návrhy ústní. Děkuji. Eh. Dobře, děkuji panu Kalfinovi máte pravdu, skutečně nejde o absolutorium, ale jde skutečně o e, přeskum. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže můžeme hlasovat. Číslo jedna. Paní Gresle. Kdo je pro? Je pro? Je to váš vlastní pozměňovací návrh, paní Gresle, takže předpokládám, že chcete hlasovat pro. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Přijato. Číslo dvě, paní Gresle, pro? Proti? Zdrželi se já myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Ano, skutečně přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Ano, s ústním pozměňovacím návrhem, samozřejmě. Takže číslo 3 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 4, paní Gresle, opět s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 5, paní Gresle, opět s ústním pozměňovacím návrhem ze strany pana zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se přijato. A tolik tedy k pozměňovacím návrhům a budeme teď hlasovat elektronicky o celém dokumentu. Končím hlasování. Takže jednomyslné schválení. Gratulujeme panu zpravodaji. A tím si myslím, že se dostáváme ke konci našeho programu pro dnešek. Máte tady ještě hodinku času k dobru, abyste se mohli třeba jít někam občerstvit a opět se sejdeme zítra v 9 hodin.